colleagues, Vážení kolegové, dovolte mi, abychom začali. Dobré odpoledne. <laughs> This is Lisbon Day. Congratulations. <laughs> Colleagues, shall we all sit down? Either end our conversations or take them outside. Kolegové, posaďte se prosím, pokud chcete ve soukromé rozhovory, tak eh, se bavte mimo zasedací místnost. Um, the... Předtím, než zahájíme náš odpolední program, tak bych ráda opět zdůraznila, na čem jsme se dohli dnes dopoledne. Pokud chceme mít smysluplnou diskusi zítra dopoledne o Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost, o SWIFTu a o PNR, tak eh, Předpokládáme, že zástupci právní služby budou hovořit eh, o těchto otázkách. Já vím, že jsme o to požádali na poslední chvíli, ale jsem si jistá, že právní služba má přehled a bude nás moci informovat v angličtině v průběhu dnešního večera, abychom se mohli připravit na rozpravu na zítřejší dopoledne. Nevím, je tady někdo, kdo zastupuje právní službu? Myslíte si, že nám můžete poskytnout tyto informace? Já můžu pouze sdělit tuto informaci, protože zastupuji stáleho člena, ale Mám pocit, že kolegové z právní služby byli náležitě informováni. Dobře, takže se na to budeme těšit. Dostáváme se bodům 6 a 7 na našem programu. Ano, 6 a 7. Dlouhodobá víza a záznamy v šengenském informačním systému. A bod 7 je pohyb osob s dlouhodobým vízem. Pan Coelho je zpravodajem. Představí svůj návrh, který se týká dlouhodobých víz a záznamů. 15. října proběhla výměna názorů a pokud vím, tak pan Coelho mezi tím spolupracoval se stínovými zpravodaji. Vstup v platnost tedy znamená, že celý balíček bude spadat pod postup spolurozhodování, takže bych ráda předala slovo panu zpravodaji. Eh, nós tivemos já, como a senhora Presidente disse, uma primeira troca de impressões. E Děkuji. Jak řekla paní předsedkyně, už jsme měli první výměnu názoru a nebudeme opakovat to, co už, o čem jsme hovořili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 který navrhujeme, je jasné, že předběžné kritérium pro udělení víza je to, že e, se musí skonzultovat SIS předběžně a jak nám připomněla paní předsedkyně, vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy změní některé věci. Všechno ukazuje na to, že v obou oblastech budeme mít spolurozhodování ale všechno také ukazuje na to, že v případě dlouhodobých víz budeme mít dva různé právní základy. To znamená stejný postup, ale dva různé právní základy. Proto jsem představil dvě zprávy. Ještě neznáme zprávu Evropské komise, které vyjasní to, co má komise v úmyslu udělat s těmito iniciativami. Proto vyzývám komisi, aby předložila své sdělení co nejdříve, co nejrychleji, abychom mohli přejít eh, k novému právnímu rámci. Každopádně musíme dodržet lhůtu osmi týdnů, které zde máme pro slyšení eh, na, eh, národních parlamentů. Proto navrhuji, abychom předložili před, před pozměňovací návrh 10 dnů předtím, než skončí osmitýdenní lhůta. Připomínám, že to musí vstoupit v platnost v roce 2010, jinak spochybníme svobodu pohybu mnohých občanů ze třetích zemí občanů, kteří se nacházejí v šengenské zóně s dlouhodobými vízy. A na závěr bych chtěl říci paní předsedkyně, že jsem se seznámil se stanoviskem mm, právního výboru, které je velmi dobře zpracováno. Myslím si, že mnoho pozměňovacích návrhů mohu doporučit výboru LIBE kromě prvního návrhu. Pozměňovací návrh číslo jedna se snaží donutit, aby do dlouhodobých víz byly zahrnuty biometrická data. To obnáší dva problémy, technické problémy a problémy obsahové. Technické problémy jsou spojeny s tím, že dlouhodobé vízum je určitá samolepka, nálepka do pasu a na tuto samolepku nemůžeme umístit biometrické údaje. A co se týče obsahu, my nemůžeme o tomto tématu rozhodovat. Víza to je mm, vnitrostátní kompetence a proto nepřísluší danému parlamentu určovat, jakým způsobem mají členské státy vydávat víza. Schrneme-li to, nemyslím si, že stojí za to, abychom eh, diskutovali o pozměňovacím návrhu číslo jedna právního výboru o tom, že bychom se měli zahrnout biometrické údaje, jednoduše proto, že nám to nepřísluší. Takže já doporučuji, abychom to nepřijali, abychom to sem nezahrnovali z důvodu, který jsem právě vysvětlil. A tím, paní předsedkyně, bych skončila. Myslím, že teď bychom si mohli vyslechnout radu a komisi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem to pochopila tak, že hovoříte o právní službě, ale byl to právní výbor. Někdy tato, ty překlady nejsou dobré. Je tady spousta výborů, právní služba a tak dále, takže někde je v tom trochu zmatek. Dobře, takže nyní bych ráda pozvala zástupce komise, aby odpověděl buď paní de Kester nebo paní Rita Nagy. Pokud vím, tak zástupci předsednictví jsou na cestě, ale ještě nedorazili, takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Komise je ráda za návrh zprávy pana Kuela. Jak právě řekl, tato činnost bude ve spolurozhodování a správně zdůraznil, že toto vše je velmi naléhavé, protože nyní od 5. dubna příštího roku už nebudou udáván, vydávána víza N plus C. Takže musíme nalézt eh, nějaké řešení obsah této zprávy je velice dobrý, protože vidíme, že je zde velmi markantní konvergence s výsledky, které, kterých bylo dosaženo v radě. Takže si myslím, že bychom mohli dosáhnout dohody na počátku příštího roku. Náš právní uh, naše právní služba si myslí, že 8 týdnů pro konzultaci s vnitrostátními parlamenty e, jsou uplatňovány. Dokonce v případě návrhů, které e, jsme dostali ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. S vaším dovolením bych se chtěla zmínit o pozměňovacím návrhu, který by dle našeho názoru mohl způsobit velké problémy. Je to návrh číslo čtyři úroveň ochrany pro údaje v souvislosti s konzultacemi SIS. Původní myšlenka komise byla taková, že držitelé víz D budou mít stejná práva a povinnosti jako ti, kteří mají povolení k pobytu aniž bychom měnili nějak tyto povinnosti a tato povolení. Já chápu, jak je znepokojen Evropský parlament, pokud jde o ochranu údajů, ale v tomto pozměňovacím návrhu se žádá členské státy, aby zaručili úroveň ochrany údajů pro SIS 1 dle norem úrovně ochrany, které byly určeny pro SIS-2, ale které se zatím neuplatňují. Já se tedy ptám, jestli je to právně možné, ale logicky jsme vám k dispozici, budeme o tom ještě uvažovat, ale já nechci skrývat, že zde existuje určitá nelibost. Co se týče biometrických údajů, když jsme měli první diskusi o biometrických údajích, my jsme si v komisi mysleli, že cílem by nemělo být dát biometrické údaje do víz typu D. Každopádně o tom ještě musíme uvažovat. Jestli v dlouhodobém horizontu se přikloníme k těmto údajům, ale zatím bezpečnost není ohrožena a proto můžeme eh, tyto biometrické údaje ve vízech D neuvádět. Pan Coelho hovořil o problémech, které jsou spojeny s elektronickými čipy v pasech nebo v těchto samolepkách v pasech. Možná, že vytvoříme více problémů, bude složitější cestovat a omezíme tak svobodu pohybu občanů ze třetích států. Proto ještě váháme. Děkuji. Děkuji, pan Decker se už přijel někdo uh, z předsednictvím. Vidím, že někdo se hlásí, takže máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, jmenuji se Anike Orbe a bohužel uh, kolega, eh, který zodpovídá za tuto záležitost, právě předseda jednání na radě, takže to jsem včas nezvládne, ale jakékoliv otázky mu ráda, ji, pardon, kolegyně ráda předám. Tak za to vám děkuji. Já bych udělal takový praktický návrh. Mohl eh, by sekretariát zajistit, aby mm, veškeré otázky, které zde padnou v nadcházející debatě, byly písemně předány vašemu kolegovi a poprosili bychom o písemnou odpověď. Je to v pořádku? Pana zpravodaje? Ano, děkuji. Takže, kdo by se rád eh, vyjádřil k tomuto tématu? Paní Latford. Děkuji, paní předsedkyně. Já vystupuji jménem kolegyně Wikström, která zde nemůže být přítomna. Takže se pokusím eh, zde představit její názory. Já jsem velice ráda, že mohu eh, vyjádřit její první připomínku a sice, že souhlasí s Carlosem Coeliem a myslí si, že eh, Carlos odvedl skvělý kus práce na obou zprávách. Takže to říkám mnohem tedy eh, velice ráda a ona také podporuje eh, pozměňovací návrhy pana Koelia, eh, včetně návrhu ke standardu ochrany údajů, který by měl být stanoven v nástroji Proces 2. Jsem tak trochu znevýhodněná, protože nemám k dispozici ten text, mám jenom návrh stanoviska paní Wikström pro výbor Jury mně se zdá, že ona zde hovoří o pozměňovacích návrzích k tomuto stanovisku pro jury, zejména eh, o tom, který se týká biometriky. Nicméně eh, já eh, beru na vědomí, co, co říkáte o praktických obtížích. Není mnoho lidí, kteří by věděli více o biometrice v dokladech než pan Coelho. Možná já trochu. Nicméně eh, v zásadě to vysvětlení eh, pana eh, Coelho paní Wikström přijímá. Možná, že ona to říká ještě ostřeji, než on to spíš říká diplomaticky. Prostě je nepřijatelné, aby státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou schopni prokázat, že legálně pobývají ve členském státě, nejsou schopni eh, pobývat svobody, požívat svobody pohybu vzhledem k eh, tomu, že členská země není schopná vydávat eh, včas povolením k pohybu. 20 let po zavedení šengenského prostoru to je prostě nepřijatelné. V roce 2004 byla přijata směrnice, myslím, 38 o, svobodném pohybu evropsk- občanů EU. Prostě e, víza pro dlouhodobý e, pobyt mají vlastně potom menší e, záruku volnosti pohybu než víza pro krátkodobý pobyt. A to je zcela nepřijatelné a byrokratické. Je to byrokratická překážka ze strany členských států. A paní Vikström? zastává názor, že eh, eh, několik eh, pěkných vytýkacích řízení ze strany komise by tady nebylo na škodu. Protože tyto návrhy jsou motivovány mm, tím, že členské státy nedodržují právo EU a kdyby dělali to, co mají dělat a sice vydávali povolení k pobytu v rámci závazných lhůt stanovených legislativou, tak by problém nebyl. Takže paní Wikström vyzývá komisi, aby se zabývala i situací v jednotlivých členských státech. A zamyslela se nad tím, zdali není třeba zahájit eh, řízení pro porušení práva. A také připomíná, že komise by měla vycházet z dlouhodobé judikatory, podle které, dokonce i když dochází k relativně drobným porušením, ale za to obecným a soustavným, tak to může být e, porušením práva, protože se to pořád opakuje. A i když e, každé pochybení na individuální úrovni může být drobné, tak vzhledem k tomu, že je to eh, soustavné a trvalé, tak eh, to představuje porušení práva. A je to i za situace, kdy ta opatření byla formálně transponována členským státem. Někdy je tam určitá mezera, někdy je tam nedostatečné, ne, někdy jsou tam nedostatečné znalosti na straně ministerských úředníků. A někdy oni to prostě dělají schválně. Takže tyhle pragmatické návrhy by neměly Eh, odvést pozornost od eh, právní povinnosti členských států vydávat povolení pobytu. Členské státy nedělají to, co mají dělat. Takže možná tohle bude nezbytné, ale nelze tím nahradit eh, řádný výkon práva ve členských státech. Myslím si, že to je tak všechno, co paní Vix chtěla říci. Dobrá. Dále je tady paní Jotova. Euh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínová zpravodajka první zprávy. Zpravodaji děkuji za uskutečněnou práci, děkuji, pane Coelho. Je důležité, aby tato zpráva byla schválena ještě před dubnem 2012 chceme dosáhnout dohody v prvním čtení, protože si myslíme, že dvě opatření musí být souběžné. První opatření musí vstoupit v platnost v dubnu, ale chceme, aby nám komise poskytla jasný harmonogram o publikaci omnibusu. Také chci zdůraznit důležitost toho, co se týče osob, kteří, které usilují o víza D. Toto by mělo být včleněno do systému SIS. Měly by tam být všechny informace již zapojené do systému a s těmi by měla počítat další smluvní strana. Takový je můj názor. A to bychom měli ještě doladit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Tavares, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrá. Já si myslím, že to je jeden z těch případů, kdy jednat dobře a rychle znamená mít jasný a přímý vliv na život osob, které se nachází a které vstupují na území Evropy. A myslím si, že zde můžeme udělat něco velmi praktického a blízko od domova. Například zde byl příklad, kdy jsme chtěli pozvat angolského studenta, který měl eh, časově omezené výzum a který eh, chtěl být tedy studentem, který by měl definitivní výzum, ale nedosáhl toho. Ztratili jsme tedy jednoho občana ze třetí země a Přišli jsme o hodně, protože jsme nemohli získat mobilitu a tato mobilita osob byla omezená. Já si proto myslím, že strategie, kterou nám navrhuje zpravodaj, je ta správná. A proto si myslím, že musíme pokračovat v práci, aby zde nedocházelo k žádnému zdržení během kterého by vznikaly problémy, abychom zaručili právo na volný pohyb těmto osobám, které budou mít výzum D nebo C. Také si myslím, že před námi eh, stojí jedna výhoda. Je to technická výhoda, protože tyto samolepky neumožňují zahrnout biometrické údaje. Říkám, že to je výhoda, protože pro nás je záporné to, že by se, se měly uvádět biometrické údaje. Chci připomenout, že osoby s dlouhodobým vízem a které se nacházejí v některé členské zemi Evropské unie, tak s nimi musíme přestat zacházet jako s podezřelými osobami. A pokud si členské státy vzájemně důvěřují, musí přijmout to, že osoba s dlouhodobým vízem v jednom členském státě bude přijatelná pro jakýkoliv stát v Evropské unii. Buď tedy tato důvěra existuje, anebo spochybníme veškerou svobodu pohybu. Takže my podporujeme strategii a také podporujeme harmonogram, který představil eh, zpravodaj. Děkuji. Děkuji mnohokrát a poslední na seznamu je paní Brinkievičutě. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Koelovi. Odvedl skvělou práci a já si myslím, že tato zpráva velice dobře odráží naši společnou touhu, aby tento dokument byl co možná nejrychleji schválen, protože tento dokument se snaží vyřešit problémy zemí ze třetích zemí, eh, kteří pobývají na území členských států a pan zpravodaj hovořil o hypotetickém studentovi v Belgii, ale já bych vám ráda řekla jeden příklad eh, z Litevska. Řidič nákladního vozu někdy nemůže dělat svoji práci, protože se nemůže volně pohybovat v rámci šengenského prostoru. Je tedy dobré, že tento návrh hovoří o povolení k pobytu, o dlouhodobých vízech jako o rovnoceném dokumentu. Co je důležité, eh, není ani tak délka nebo kdy držitel víza D se může pohybovat v rámci šengenského prostoru, ale princip, že tento člověk musí mít možnost naplňovat své potřeby, čili musí mít možnost se pohybovat. Zároveň bych chtěla říci, že když se podíváme na to, na praktiky, které jsou v členských státech, tak vidíme, že politické zájmy velice často ovlivňují vydávání víz typu C plus D. Jednotlivé členské státy by měly zjednodušit postupy při vydávání těchto víz a myslím, že musíme hovořit také o poskytnutí záruk. Ty musí být jasně zakotveny a zároveň musíme zjednodušit pohyb osob z třetích zemí a přitom zajistit naši bezpečnost. Komise právě uvedla, že se budou držet eh, nařízení o ochraně osobních dat. Doufám, že tomu tak skutečně bude a chtěla bych eh, říci, že 5. dubna v příštím roce vyřešíme všechny stávající problémy. Děkuji. Um, Děkuji. Mohu požádat eh, o schnutí pana zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych moc poděkovat za veškeré poznámky a návrhy, které zazněly z řadce mých kolegů. Chtěl bych poděkovat především paní Jotave. Paní Jotave řekla, že Paní Lotaba říkala, že je znepokojena eh, vnášením údajů šengenského informačního systému. Já bych vám chtěl připomenout, že náš návrh nespočívá v tom, že bychom měli dávat údaje držitelů víz do systému. Ne, musíme ověřit před udělením víza, jestli je tato osoba v SIS nebo ne. Neukládáme další údaje, ne. My pouze ověřujeme ty údaje, které už tam jsou, předtím, než poskytneme vízum žadateli. A proč? Kvůli bezpečnosti a také, abychom chránili osoby. Protože v současné době máme takovou situaci, že zde existují lidé s vízem D a ty nemohou překročit jisté hranice, protože oni nebo někdo se stejným jménem je v SIS, v šengenském systému a tomu bychom chtěli zabránit. V našem návrhu kromě toho žádáme úplný opak. To znamená, že předtím, než bychom uložili určitý záznam o zákazu vstupu do SIS, si musíme ověřit, jestli tato osoba má výzum C nebo D. Takže to jsou dva souběžné aspekty, které mají za cíl chránit svobodu pohybu občanů ze třetích zemí. A současně tedy chráníme šengenský prostor. Myslím, že by bylo dobré, aby Evropská komise i Evropská rada spolupracovali s Evropským parlamentem během následujících dvou měsíců. Chceme také získat návrhy ze strany národních parlamentů, ale to neznamená, že bychom měli pozastavit naše práci a e, nesnažit se o dosažení kompromisu. Měli bychom tento file, tento soubor maximálně dopracovat, aby mohl projít v rámci prvního čtení. Především poznámky ze strany stínových zpravodajů a zástupců politických skupin. Všichni jsme se dohodli, že bychom měli mít rozhodnutí před 5. dubnem a měli bychom postupovat eh, co možná nejrychleji, takže bych chtěl požádat jak Evropskou komisi, tak Evropskou radu, aby s námi spolupracovali. Přečteme si návrh Evropské komise a chceme především posílit bezpečnost, ale zároveň chceme posílit ochranu osobních údajů a chceme pomoci Evropské komise a hlavně, aby posílila svůj návrh i v této oblasti. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Předpokládám, že Rada i komise souhlasí s tím, že bychom měli spolupracovat mezi institucemi, že bychom měli spolupracovat nejen s panem zpravodajem, ale i se stínovými zpravodaji. Takže je tady stanoven termín na předkládání pozměňovacích návrhů do 18. ledna. To znamená, že 4. února budeme hlasovat v našem výboru. Dobře, tak tím uzavírám tento bod na našem programu. Vážení Kolegové, ve čtyři hodiny budeme mít eh, schůzi s panem Alexem Turkem, což je předseda výboru pro článek 29, takže teď máme několik minut do dalšího bodu, takže kdokoliv, kdo se chce ujmout slova, kdo chce být ukázněný a chce se držet řečnické doby, tak by to bylo dobré a možná tolik času nebudeme potřebovat. A další bod na našem programu se týká přechodu z šengenského informačního systému SIS 1 na šengenský informační systém druhé generace. Proběhne výměna názorů, které se týkají návrhu komise a nástrojů pro imigraci v rámci S1 a S2. A pokud jsem to dobře pochopila, tak tyto návrhy budou také schvalovány v rámci postupu spolurozhodování. Takže teď mi bylo řečeno, že ta část třetího pilíře odpadá, ale nejdříve nás bude informovat pan zpravodaj, opět pan Kojlo. Já si myslím, že je skutečně tato věc na místě v den schválení Lisabonu a potom budeme hovořit o návrzích. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Je zbytečné, abych kolegům připomínal, že jsme velmi zklamaní kvůli tomu, jak se opožďuje nový SIS-2. Evropský parlament 22. října schválil rezoluci, ve které jsme znepokojeni kvůli spožděním protože zde je málo informací, co se týče výsledků technických testů, které měly být dokončeny na konci roku a podobně. Takže opakuji, jsme zneklidněni kvůli zdržení a také kvůli penězům, které se investují do daného projektu. My jsme zodpovědní za toto téma, protože jsme eh, rozpočtová instituce. My nechápeme některé návrhy, které dostáváme. Chápeme, že je to komplikované téma, ale nechápeme, proč máme takovou krajní lhůtu. Proč po nás chce komise, abychom jí dali biankošek? Proč nestanovíme krajní nebo mezní lhůtu v zákoně? A proto navrhujeme, abychom sem zavedli mezní lhůtu pro komisi. Parlament nechce vystavovat žádný biankošek. Chce doprovázet tento postup, ale s určitým harmonogram, harmonogramem. Také chce dohlížet na práci komise. My jsme zodpovědní za právní základ SISu z dvojího hlediska, protože také jsme zodpovědní jako rozpočtový úřad. Proto chceme sledovat tento proces a nechceme být vyloučeni eh, z procesu eh, přijímání rozhodnutí. Předtím, než přejdeme k novému systému, musíme být dobře informováni a parlament musí také vystavit eh, pozitivní stanovisko předtím, než přejdeme k dalšímu systému. Nikdo z nás nemá záruky o tom, že SIS-2 bude fungovat tak, jak se předpokládalo, protože musíme počkat na výsledky zkoušek, abychom viděli, jestli je to možné nebo ne. Takže možná se budeme muset spokojit s jiným technickým řešením pro SIS 2. V případě, že by tomu tak bylo, to znamená, že technické řešení pro SIS 2 by bylo jiné, chceme zdůraznit, že všechny právní normy, se kterými jsme počítali pro původní technické řešení, musí být eh, aplikovány na nové technické řešení. To znamená, že komise nemůže použít eh, to, co my jsme eh, chtěli použít původně pro SIS 2. Příznivě se dívám na správní radu nebo globální radu, která se bude zabývat globálním programem. Je škoda, že taková rada nebyla eh, zahrnuta už na začátku do eh, tohoto programu. My už jsme na začátku říkali, aby technici ze členských států spolupracovali s techniky Evropské komise, místo toho, aby zde docházelo k absurdní rivalitě. A na závěr, paní předsedkyně, bych chtěl říci, že jestli projekt SIS-2 nebude dobře fungovat, to znamená, jestli zkoušky nám řeknou, že e, nemůžeme pokračovat, parlament si vyhrazuje právo požádat Evropský účetní dvůr o audit, o velký audit projektu SIS-2 a o to, jaký dopad to má na komunitární rozpočet. Co se týče Lisabonské smlouvy a jejich důsledcích, tady bych opakoval to, co jsem řekl o dlouhodobých vízech, protože dopad bude ten samý. A dále bych vás chtěl informovat o tom, že na eh, schůzi Rady Chaj bylo řečeno, že pokus Mindstone nebo ITO se bude konat na konci ledna. V případě toho, že by nedošlo k těmto testům nebo pokusům, například, že by na konci ledna nebylo možné provést tyto pokusy, ITO a tak dále, pro nás by to znamenalo, že výsledek je záporný, pokud jde o celý proces. Proto žádám komisi a radu, aby nás informovali více o e, závěrech rady. Děkuji. Yes, thank you, Mr. Coelho. Um, I would like to uh, ask the commission... Děkuji, pane Coelho. A nyní bych dala slovo možná panu Tudoračemu, aby zareagoval. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych e, poděkovat e, panu zpravodajovi za komplexní prezentaci tématu. A také souhlasím s řadou postřehů, které vyjadřili již dříve. Ještě než se dostanu k jeho prezentaci a vím, že jsme pod časovým tlakem, tak se pokusím to říci co nejrychleji, tak bych měl velice stručně popsat, co se stalo včera. A možná uvést několik informací, které pan zpravodaj neuvedl. Naposledy, když pan místopředseda Baro eh, dělal prezentaci na plenárním zasedání v eh, říjnu, tak zmínil některé eh, smluvní problémy, které má komise s zadáváním zkoušek, které by měly být provedeny do konce roku. Minulý týden se nám podařilo se dohodnout s dodavatelem, aby nám umožnil další provádění testů a jakmile tyto testy budou hotovy a v případě, že nebudou úspěšné, abychom přešli na alternativní scénář podle eh, institucionálního a politického nasazení, eh, tedy nastavení podle eh, závěru Rady z června. Je jasné, že datový test byl přesunut na 29. ledna a také rozhodnutí včerejší Rady pro vnitro a spravedlnost bylo, pokud nebude tato lhůta dodržena, tak nastane eh, dvouměsíční lhůta pro eh, rozhodnutí, co dál s tím systémem a jeho spuštěním. Pokud jde o eh, úpravu těch migračních nástrojů, tak bych řekl, že kontext zde už popsal pan Koelio. Tam jde o to, že stávající migrační instrumenty dojdou ke konci své platnosti v červnu a rada jasně vyzvala komisi, aby na jednu stranu institucionalizovala a tu globální radu pro řízení projektu, což byla původně neformální skupina zřízená závěry rady na konci roku. A zde opět plně souhlasím s panem eh, Koliem. Zkušenosti z této eh, skupiny jsou velice pozitivní. Docela jistě se tím eh, založil přístup spolupráce v, tedy při řízení projektu a formalizace, institucionalizace proto byla dalším logickým krokem. Proto a rada v červnu k tomu dala komisi logický mandát. A dalším závěrem rady bylo, že je třeba umožnit určitý prostor k přechodu na krizový plán v případě, že to bude nezbytné, kdyby eh, ty testy nevyšly. Takže my jsme připravili pozměňovací návrh k migračnímu instrumentu. My jsme se, eh, pokud jde o techniku, eh, rozhodli upravit ten stávající text a eh, do jednoho jediného článku dát všechny ty změny, které předpokládáme. Vyjmenuji je jedno po druhé. Za prvé je tady ta právní, ten právní prostor, právní pružnost pro alternativní plán. My jsme chtěli, a tady bych znovu eh, přivítal připomínky pana Koalia, protože si myslím, že jsou maximálně na místě. My jsme No chápali tak stejně tak jako právní služba a rady a bylo to potvrzeno i analýzou eh, vydanou před červnovým zasedáním rady. Eh, takže to lze, že SIS-2 se musí považovat za soubor funkcí. To znamená, že je třeba připravit právní rámec pro přechod a v rámci toho souboru funkcí tedy potřebujeme určitý e, tedy právní deštník pro SIS 2 a musíme zajistit jakékoliv, tedy prostor pro jakékoliv technické e, řešení pro naplnění těch funkcí, pokud by to stávající technické řešení nedostačovalo. Takže jsme se podívali na stávající text e, těch migračních nástrojů a snažili jsme se vyškrtat eh, ty části, které nějakým způsobem omezovaly tu právní cestu k tomu souboru funkcí a upravit to na ten stávající nástroj. Možná, že to tady vypadá jednostranně na první pohled, ale myslím svým způsobem všechny ty odkazy na ten převaděč, což je jediný technický prvek, eh, kterým eh, se zavazuje k stávajícímu eh, technickému řešení vlastně. Takže když jsme změnili ten text, který se týkal toho převaděče nebo konverteru, tak eh, jsme zajistili příslušnou flexibilitu. Pokud je o GPMB, tak tam eh, jsme čerpali z praktických zkušeností té neformální skupiny zatím nabitých a zavedli jsme eh, příslušné instituce k tomu, abychom to mohli institucionalizovat. A teď už se dostávám k nejdůležitější věci, a sice k odkladu lhůty. A chápu eh, obavy pana Koelia. Náš přístup je takový, že v tuto chvíli nevíme, kudy vpřed, protože eh, bude záležet na úspěchu nebo neúspěchu testů na konci ledna Teď stanovat nějaké datum by bylo eh, nereálné, protože by to nemělo žádnou reálnou odpor, oporu. Proto bylo třeba zajištit určité otevřené datum, otevřený termín a podle toho, jak se to bude s řešením eh, vybírat, vyvíjet, pardon, tak se potom rozhodne o konkrétním datu. Dobrá, děkuji mnohokrát. A nyní pan Enchu. Poprosím vás opravdu o stručnost. Ano, budu velmi stručný. Jsem stínový zpravodaj, který se zabývá touto otázkou. A chtěl bych velice pochválit práci pana Koelia, který jako vždy nás hodně naučil. My jsme se toho hodně naučili, když jsme pracovali na tomto tématu. A chtěl bych zde zdůraznit jednu věc, kterou jsme mohli eh, slyšet nyní. To znamená, že komise nemůže nyní stanovit konkrétní datum, aby tak zaručila, že projekt dobře dopadne. Komise nám znovu a znovu říká, ano, my to testujeme a pokud to bude mít úspěch a tak dále. Ale je tady příliš mnoho možností, pokud to bude fungovat, pokud to bude mít úspěch a tak dále. Je velmi důležité, aby se komise rozhodla a jasně nám řekla, kdy ukončí tento úkol. Kromě toho bylo na tento projekt eh, utraceno mnoho peněz. A také bych rád zdůraznil, že je důležité, aby komise do svého návrhu zahrnula konkrétní body, které se budou týkat ochrany osobních údajů evropských občanů. To si myslím, že je velmi důležité. Budeme tedy spolupracovat s panem Coeliem a myslím, že budeme úspěšní, protože od pana Coelia můžeme očekávat jen dobré. Děkuji. Ještě někdo jiný by se rád vyjádřil? Není-li tomu tak, tak dám slovo panu zpravodaji, aby to schrnul. Děkuji mnohokrát. V podstatě nemám, co bych dodal k této diskusi. Chtěl bych poděkovat za podporu ostatním politickým skupinám. Stanovisko Evropského parlamentu je, myslím, jasné v této oblasti. Potřebujeme druhou generaci šengenského informačního systému, musíme zvýšit bezpečnost našich občanů a jsme velice zklamáni spožděním, zpomalením tohoto procesu. Je jasné, že potřebujeme imigrační text, Nelíbí se nám některá opatření, která navrhuje komise, potřebujeme pozměňovací návrhy a doufáme, že budeme mít možnost hlasovat poté, co obdržíme příspěvky z národních parlamentů, protože v této oblasti musíme také počkat 8 eh, týdnů, ale tady nevidím nějaké velké problémy. Otázka ochrany osobních údajů by měla být eh, jednou z priorit Evropského parlamentu. Děkuji. Dobře, děkuji. Dalším bodem na programu je setkání s předsedou pracovní skupiny zřízené podle článku 29 pro ochranu údajů panem Alexem Turkem. Dorazil. Um, Dovolte mi, abych vás přivítala v našem výboru a chtěla bych vás přivítat eh, především v tento den, kdy vstupuje Lisabonská smlouva v platnost, čím se také mění oblast ochrany osobních dat. Čili nás velice zajímají vaše názory, především co se týče budoucnosti ochrany osobních dat. Prosím, máte slovo. Merci de, de nous accueillir effectivement pour cette, cet échange. Je voudrais simplement préciser... Euh, Velice vám děkuji, paní předsedkyně, a děkujeme za pozvání na vaši schůzi. Já bych chtěl mluvit nyní sám za sebe ve velké míře, protože já budu předsedat během několika málo dnů. V této instituci bude to G29, neboli budeme jednat o článku 29 a já přestávám být předsedou. Je to z mé vlastní vůle, protože už nebudu kandidovat na předsedu. A já také ulehčím práci svému nástupci a řeknu mu tedy všechno to, co nefunguje, ale týká se to pouze mě. Jsou to prvky, které vám chci uh, sdělit, ale pouze z mého osobního hlediska a ne z mojí skupiny G29, se kterou jsem to nekonzultoval. Když to budu říkat poněkud domýšlivě, tak bych to mohl označit za svoji závěť. A budu mluvit o svých pocitech. Už 17 eh, let pracuji eh, ve francouzském úřadu na ochraně osobních údajů. Byl jsem francouzský poslanec a v G29 také pracuji mnoho let. Proč G29 se muselo vyvíjet, abychom mohli postupovat kupředu? Problém je ten, že často zapomínáme na to, že ochrana osobních údajů je mnohem komplikovanější, protože je to jeden ze základů demokracie. Často mám tendenci si myslet, že demokracie je především to, aby vláda byla transparentní a aby byl umožněn přístup do archívu. A naopak, aby občan byl netransparentní. To znamená, abychom každý měli svoji totožnost a svoje soukromí. A taková je úloha institucí, jako je ta naše, udělat všechno potřebné, abychom uchránili soukromí a také totožnost našich občanů. Naopak, transparentnost vlády, to se netýká naší skupiny, ale skupiny, která e, se zabývá soudní, policejní spoluprací a tak dále. Takže proto já bych se chtěl zabývat tím, čím se zabývá G29. V současné době naše země, a nejenom v Evropské unii, měříme dvojím metrem. My jsme pronásledováni, řekněme, dvojím způsobem. Žijeme v počítačové společnosti a všichni občané, nejenom v Evropě, občas chtějí, občas ne, občas to ví, občas to neví, ale tito občané budou předmětem um, monitorování, také pozorování, odposlechu a tak dále. Takže je to určité stopování nebo vystopování těchto občanů. Také se jedná o časový časové údaje, protože je to všechno spojené s internetem a se sociálními sítěmi. Vezmeme si eh, chlapce, kterému je 18-19 let, který se zajímá mnoho věcí na internetu, který by chtěl být za několik let svobodný, který by nechtěl být pronásledován za to, co mohl udělat nebo říci v určité chvíli a jde tu o svobodu vyjadřování a o schopnost určité osoby se vyvíjet, růst a podobně. Tak, jak fungují e, věci na některých sítích, myslím si, že přicházíme o tuto svobodu vyjadřování. Dále, co se jedná o vyhledávače, to je to, je to samé obnáší to ty samé problémy. Je to vlastně časové vyhledávání osoby nebo vystopování časo, osoby. Dále zde máme fyzické stopování, sledování osoby. Všechno, co se týče biometrie, e, kamer nebo vyhledávání majetku a osob. Brzy budeme využívat i nové technologie v této oblasti člověk může být monitorován, sledován, odposloucháván a vůbec o tom nemusí vědět. Může dojít i k fyzickému eh, sledování. Postupně se to všechno rozmělňuje. Tato činnost to není sociální funkce. Umožňuje nám to žít ve společnosti a vzájemně se eh, respektovat. Pokud ve všech našich ehm, životních činnostech můžeme být viděni a můžeme být odposloucháváni v našem soukromí, v našem životě, sexuálním životě a tak dále. Co se potom stane? To je technická záležitost. Ta je, na zákl- ta je základem vývoje naší společnosti. Je to mechanismus, který by nám měl umožnit žít šťastně spolu v počítačovém světě a o tom se dnes málo ví. Já tu dnes jsem, abych vám řekl, že každý den, který uplyne, vlastně posiluje moji úzkost toho, protože si myslím, že nás eh, lidé dobře nechápou. Pohlíží na nás jako na určitý úřad, který je uzavřen do sebe a který je posedlý ochranou údajů, ale jedná se o synergie, které mohou způsobit, že se ohlédneme a podíváme se, že e, společnost je jiná, aniž bychom si to neuvědomili. Jedná se o ochranu životního prostředí na Eh, úrovni naší planety, ale jedná se také i ochrany, ochranu společnosti na úrovni tedy um, lokální. My se rodíme v určitém okolí, v určité společnosti a tato společnost a toto okolí může být eh, úplně změněno. Proto se musíme inspirovat otázkou životního prostředí a aplikovat to na náš soukromý život a na to, co ho obklopuje Existuje zde určité pozitivní reakce, jedna z nich je technologická. Takže technologie nám mohou posloužit. Dále jsou zde určité činnosti, které vyvíjejí státy právního charakteru, dále kontroly ze strany 27 států Evropské unie. Další reakce to je dopadová studie 27 členských států a bohužel bohužel chci říci, že málo parlamentů provádí takovou studii předtím, než e, zpracuje určitý soubor nebo rejstřík nebo databázi. Další je výuka nebo informovanost občanů. Musíme naše občany vychovávat, aby si uvědomili, jaké jsou zde rizika. Občané by mohli informovaně posuzovat nové technologie. Čeká nás ještě velká práce. Naše úřady před několika týdny pracovaly v Madridu a mohli jsme eh, se shodnout zhruba 80 delegací se mohlo shodnout na základních principech. První fáze, první etapa, to byla značná práce, ale to byla pouze první fáze ještě nás čeká mnoho práce. A tato práce bude vyžadovat mnohem větší politickou vůli. Musíme také vyhodnotit právní eh, hodnotu těchto zásad. A to na nejvyšší úrovni. To ještě bude vyžadovat několik let a během této doby se budou vyvíjet technologie. Dále je zde úloha některých institucí, mezi nimi je zde skupina článku 29, které nyní předsedám. Jaká je naše současná situace? Máme tři úkoly. První z nich znáte. Musíme reagovat na požadavky Evropské komise. My Velice usilovně pracujeme na tom, abychom poskytovali odpovědi v doporučeních, názorech, radách a tak dále. A dále máme iniciativní úlohu. My jsme iniciativní, když vidíme, že organizace ISO na mezinárodní úrovni stanovuje takové normy, které jsou založeny pouze na úvahách OECD ale vůbec se zde nezmiňují o základech eh, evropské směrnice. Já nevím, jakým způsobem se to děje, ale myslím si, že postupně eh, budeme více slyšet. Naše skupina možná, že to vůbec není naším úkolem, ale každopádně si myslím, že bychom měli mít větší úlohu před eh, úřady, před státy, protože zde nemohou být velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o toto téma. Existují státy, kde kontrolní úřad opravdu kontroluje další vyvíjí různé informační týmy nebo různé politiky Toto všechno je oprávněné a užitečné, ale měli bychom možná jít ještě dále a dosáhnout toho, aby státy jako celek využívaly všechny nástroje, které jsou k dispozici. Tady G29 má důležitou úlohu, ještě to nebylo stanoveno, ale eh, může tedy mít ještě větší úlohu, než má nyní. Chtěl bych pohovořit o nedostatku financí. Já to plně přijímám. Tím chci také pomoci svému nástupci. G29 by mohla reagovat na toto všechno. Nemám teď čas, abych hovořil o SWIFTu a dalších instrumentech, ale abychom na to všechno reagovali, máme e, rozpočet nula, to znamená žádný rozpočet. Organizace takové povahy, jak může vyvíjet svoji činnost, která se zabývá poradenstvím, organizuje slyšení, pracovní schůze, má e, návštěvy v terénu a tak dále a přitom nemá rozpočet. Pokaždé musíme žádat o prostředky pro poradenství, Zatím se o tom moc nehovořilo, ale jakým způsobem můžeme vykonávat svoji práci, když nejsme vůbec autonomní? Já jsem dělal určité, určité výpočty eh, ve vnitrostátní organizaci ve Francii. Já doufám, že tu není moc francouzů, protože mi to budou vyčítat. Když tam neexistuje rozpočet G29, G29 nastalo 159 milionů euro během dvou let mého předsednictví. To je velká a důležitá otázka. Může malá země předsedat skupině G29? Samozřejmě, že ne. G29 musí předsedat eh, někdo z velkého státu, který může poskytnout takový rozpočet a pro mě je to nepřijatelné. A na závěr, předtím, než odpovím na vaše možné dotazy, bych chtěl říci, že často nás zneklidňuje, jakým způsobem věci probíhají. Pokud se, pokud se žádá o audit naší instituce, odpovídá se na otázky auditorů, ale byl jsem trochu šokován, když jsem viděl, jaké ty otázky byly, protože já nejsem žádný začátečník v těchto otázkách nebo pomocí těchto otázek byla snaha zjistit, co nefunguje. Tento audit byl uskutečněn proto, aby bylo jasné, jestli jsme užiteční. A proto zde byla tedy otázka, jestli to má nějakou kontinuitu. Když se někdo chce zbavit psa, tak e, se snaží říct, že má vsteklinu. Pokud tedy G29 nezíská nutné zdroje, jakým způsobem bude vykonávat svoji práci? Já jsem rád, že jsem viděl, že to, co se týká evropské směrnice, krom, je třeba ještě hovořit o jejím přeskumu. Komise, jak jste mohli vidět, konzultovala eh, expertní výbor se čtyřmi zástupci eh, z Ameriky nebo z USA a jednoho evropského zástupce. Museli jsme eh, reagovat před komisí, abychom mohli uskutečnit takový model, který jsme chtěli. My jsme vykonali naši práci, poskytli jsme svůj názor, ale museli jsme, když jsme viděli tento fakt, velice, velice důrazně reagovat, protože pokud eh, se Spojené státy jednou rozhodnou změnit americkou legislativu, ptám se, jestli by si zavolali výbor složený ze čtyř evropských odborníků a jednoho amerického. A tím chci říci, že my vlastně vynakládáme velké úsilí, ale přitom se nevěnujeme tomu nejdůležitějšímu. A na závěr bych chtěl zopakovat, že všechno, o čem zde hovořím, to je můj osobní názor. Nehovořím zde jménem G29. Ale chci zde pomoci svému nástupci, aby se vyznal v současných tématech G29 a bylo pro mě velmi důležité říct, eh, co si myslím a jsem, cítím se mnohem lépe. Děkuji. No, vždycky ochotni vás vyslechnout a poskytnout vám morální podporu. Ano, je vidět, že to jsou poslední dny vašeho předsednictví a vaše žádost bude jistě vyslyšená v tomto výboru, protože i vaše obavy jsou našimi obavami, které jsme mnohokrát vyslovili v posledních letech a doufáme, že s Lizabonskou smlouvou budeme mít eh, silnější nástroj, pomocí kterého nás bude lépe slyšet. Pokud budeme mít dostatek eh, snahy a také ustojíme tlaky, eh, které budou přicházet ze strany komise i rady. Takže, kdo chce pohovořit první? Pan Bronz, prosím. Ve Velké Británii bylo nedávno, byl nedávno změněn zákon. Veškeré webové stránky i e-maily se musí uchovávat dva roky. To znamená, že stát může požadovat informace o politických kontaktech, které učinili občané, státní zaměstnanci, které mají politické kontakty. Zdá se, že je zde problém s tlumočením. Ve Velké Británii eh, nedávno byl změněn zákon, Veškeré e-mailové kontakty a webové stránky, které jsou navštěvovány, by měly být uchovávány dva roky. To znamená, že stát může eh, žádat eh, informace o politických kontaktech, které učinili občané. Především státní zaměstnanci, kteří, kteří mají Eh, politické kontakty, proti kterým je stát, může vyvolat eh, určité dopady, například může být ukončen jejich smlouva. Čili to je porušování svobody združování i tedy vyslovování názoru. A jakmile je porušena tato svoboda, potom demokratické hodnoty se stávají prázdnými slovy, prázdnou skořápkou doslova. Děkuji. Já s vámi také souhlasím, paní předsedkyně, když jste ocenila prezentaci, kterou jsme si právě vyslechli. Myslím si, že tato slova musíme vzít velice vážně. A také prohlášení důvodu, proč odchází, že je zde nedostatek finančních prostředků v G29 a já za sebe e, lituji, protože vidím, že zde není patřičná podpora z evropského rozpočtu pro pracovní skupinu G29. Já jsem to nevěděla, pokud bych to věděla, tak e, nebo jsem předpokládala, že měli dostatek financí, ale zdá se, že se snažíte získat e, prostředky od členských států, například francouzské úřady na ochranu dat podporují finančně vaši skupinu během vašeho předsednictví a zdá se, že některé členské státy neměly možnost vás finančně podpořit. Takže tato výzva nebo tento úkol je potom naprosto nepřijatelný. Nevím, jaké je právní stanovisko, co se týče této finanční podpory z evropského rozpočtu, ale zcela jistě bychom se měli podívat na vytvořený rozpočet. Já si myslím, že analogie s klimatickými změnami je velice na místě a tyto věci se mohou vymknout kontrole, pokud ten úkol je téměř nesplnitelný, nemůžeme změnit tento trend. A co můžeme udělat? Můžeme maximálně omezit škody. Já naprosto souhlasím s názorem, že se nacházíme v kritické chvíli, co se týče zasahování do soukromí. Co mě znepokojuje, jsou mladí lidé, kteří v podstatě vystavují svůj soukromý život, eh, veškeré soukromé informace, které dávají na webové stránky. A jsou to citlivá data, která se týkají našeho soukromí, takže můžeme ztratit v podstatě možnost uchování našeho soukromí, což je velice znepokojující. Co se týče zdrojů, pro Národní úřady na ochranu osobních dat jednotlivě, individuálně. Nevím, jak to konkrétně vypadá v praxi, ale zcela jistě Evropská komise hovořila o tom, že možná Velká Británie eh, porušila smlouvy v tomto ohledu a možná dojde k navýšení rozpočtu. Nejsem v pozici, abych soudila tuto situaci, ale co se týče tohoto postupu o porušení smluv, měli bychom se podívat také, jak to vypadá v jiných členských státech. Evropská komise hovoří, že to je taková válka, kdy se všichni vyčerpají. Jsou tady nejrůznější eh, právní sliby, angažovanost. Tyto dohlížecí orgány by zcela jistě měly mít dostatek finančních zdrojů a Evropská komise by měla přijmout právní kroky v rámci tohoto výboru bychom se měli podívat na tu otázku. Možná se musíme podívat také, jaké jsou naše kompetence, co se týče rozpočtu a vyčlení rozpočtu pro G29. Jedná se spíše o neformální organizaci než instituci Evropské unie. Musíme zcela jistě zmapovat situaci. Dobře, možná než dám slovo dalšímu kolegovi, tak bychom si to měli trochu vysvětlit. Pokud jsem to dobře pochopila, pracovní skupina dostává prostředky z rozpočtu Evropské komise. Takže v zásadě je na komise, aby přijala interní rozhodnutí, aby vyčlenila více finančních prostředků, aby pomohla finančně této skupině G29. Teď bych chtěla pouze eh, váš souhlas. Vy jste říkal, že pokud předsedá pracovní skupinu G29 je z konkrétní země, ta daná země bude pokrývat náklady spojené s předsednictvím této skupiny. To znamená, to je rozpočet, který je mimo rozpočet Evropské komise. Je to tak? Můžete to potvrdit? Skupina G29 bylo vytvořeno pomocí směrnice, to znamená, že to je poněkud zvláštní pracovní skupina. Má trochu jiný status než ostatní pracovní skupiny, ale je tam, protože musí pomáhat přijímat rozhodnutí a pomáhat také v činnosti komisy. Takže pokud má nějaké zdroje, nebo by měla mít zdroje, měly by být z komise. A co se týče předsednictví, tady je příklad. Měli jsme pracovní schůze týkající se problémů eh, pravidel podniků. Eh, bylo to něco technicky a právnicky velice složitého a důležitého, co se nyní řeší všude po světě. Takže na této schůzce byli komisaři, já jsem to organizoval, zabýval jsem se také eh, překladateli a tak dále, ale nebylo pro nás nic zajištěného, ani, ani sály, nic. Takže jsem to organizoval přes instituci, které předsedám. A musel jsem to také všechno udělat přes 29. Bylo s tím spojeno mnoho práce. V této skupině máme mnoho dobrých lidí, ale není jich moc pro tu práci, kterou je potřeba odvést a nemáme potřebné zdroje. Myslím si, že v minulém roce ze šesti zasedání, které jsme chtěli uskutečnit, jsme museli uskutečnit eh, čtyři nebo pět, protože nebyl dostatek eh, sálu a prostředků. Po ukončení schůze eh, vždycky zůstávají nějaké věci nedořešené, protože není čas a není prostor. Všechno je jednoduché vyřešit. A myslím, že bychom mohli eh, si chvíli odpočinout, než abychom si pořád lámali hlavu, jak co vyřešit. Co se týče SWIFTu, to je to samé, je to složité téma, ale nemáme zdroje a ani jsme tedy nemohli pracovat na tématu SWIFT s tím, jak je to důležité. Já bych navrhla, abychom eh, se zeptali eh, na tuhle věc pana Angelitana Forda, až tady zítra ráno bude. Zeptáme se ho, jestli eh, bude ochoten vás více podpořit. Teď si chtěla vzít slovo paní Ernst. Děkuji. Já mám ten dojem, eh, že tady máme příležitost a možnost Mm, dělat si svým způsobem eh, z daty, co eh, chceme. A otázka financování je tady vždycky mocenskou otázkou. Tak to je vždycky, když jde o takovéhle věci. Já si myslím, že bude velice dobré, když se na to zeptáme zítra. Zeptáme se na to, jak pracovní skupina podle článku 29 je financována. Musíme hovořit také o jejich pravomocích, o tom, jaký bude, moci pos, jaký, bude, jaký bude možné posílit, protože je nutné, že takováhle pracovní skupina, která má spoustu odborných znalostí, nám toho může říct mnohem více. A teď se podívejte na jinou otázku. Na jednu stranu tady máme SWIFT, i když máme možnost tady o tom hlasovat, tak už to bylo rozhodnuto. Obrovské množství osobních údajů, bankovních údajů se prostě předávají dál a nevíme, kde končí. A mám celou řadu dalších případů. A na druhou stranu je tady obrovská neznalost občanů. A stále se ty problémy podceňují. A e, lidé Eh, se nad tím začnu zamýšlet, až se něco stane. Cítíte se eh, diskriminováni, znevýhodněni? Myslíte si, že něco není v pořádku? Já si myslím, že právě na tomto výboru o tom musíme hovořit. A eh, váš příspěvek také vnímám jako takové varování před věcmi, které by se občanům mohly přihodit, aniž by je chtěli. když máme eh, zvýšené nároky na ochranu dat eh, z Lisabonské smlouvy, tam je ochrana údajů daleko eh, důležitější než dříve, tak jak se to odrazí v institucích Evropské unie? A z toho vyplývá má velká otázka. Když v rámci Lisabonu dostává ochrana osobních údajů daleko větší důležitost, tak jaké struktury musí být posíleny nebo nově vytvořeny na evropské úrovni, abychom tento nový nárok podle Lisabonu mohli naplnit v praxi? Dobrá, chce se ještě někdo jiný přihlásit do debaty? Tak dovolíte-li, já položím své vlastní otázky. Za prvé, mám tady poznámku, mám takovou připomínku. Když hovoříme o potřebě větších prostředků na eh, mm, práci úřadu pro ochranu osobních údajů nebo pro pracovní skupinu podle článku 29, tak se mi zdá, že podniky eh, společnosti mnohem lépe rozumí, či jde. V posledních pěti letech všechny významné společnosti jmenovali eh, lidi zodpovědné za ochranu osobních údajů. Oni investují do, ochranu, do ochrany osobních údajů, mají prostředky a často eh, je to pro nás velice užitečné, ale je mm, potom divné, když veřejné orgány neinvestují do ochrany osobních údajů ve stejném rozměru. A potom k těm národním orgánům ochrany osobních údajů. Pokud je o jejich prostředky personální a finanční, tak často mám ten pocit, že oni mají nedostatečné pravomoci k eh, vymáhání předpisů. Když se podívám na eh, nizozemské eh, úřady, tak oni můžou ukládat pokuty, ale ty vůbec nikoho nezastraší, protože jsou malé. Můžou radit vládě, ale jak víme, tak vláda často jejich názory ignoruje. Takže nemyslíte, že by bylo, bylo třeba silnějších právních rámců pro ty národní údaje pro eh, ochranu osobních údajů. A potom eh, doufám, že jsem nerozuměla eh, tomu, co jste říkal o normách ISO. Myslím, že říkal jste, že se vytváří na základě APECu a e zásad ISO a nedostatečně zohledňují pardon, zásad OECD a nedostatečně zohledňují evropské normy. Pokud tomu tak je, tak myslím, že se musíme obrátit na Evropskou eh, komisi a to co nejdříve. Navrhla bych, aby náš výbor buď napsal dopis nebo eh, předložil otázku k odpovězení, Protože na tomto výboru eh, hodně dlouho naléháme na přijetí globálních standardů na spolupráci s dalšími částmi světa a oni potom si stanoví své standardy a ty budou vnucovány nám. To by bylo špatné zprávy. Takže teď vás poprosím o zodpovězení tohoto dlouhého seznamu otázek. La première question, évidemment, je ne pas porter de, de jugement sur un texte euh, interne au Royaume-Uni. Dobrá. Máme tu celou řadu otázek. Co se týče první otázky, chtěl bych eh, říci, nechci teď komentovat interní text Spojeného království, ale údaje, to je pro nás eh, problém jednak v rejstřících, jednak na síti, ve vyhledávačích, ve sociálních fórech. Včera jsme o tom hovořili. V březnu nebo v dubnu jsme vydali doporučení, protože vyhledávače mají stejné mechanismy. A prioritní problém je zadržení údajů nebo uchovávání údajů, protože počítače postupně s postupem času mají takovou paměť, které eh, skutečně nezapomínají. Život je možný, protože zapomínáme. Kdybychom si, eh, kdybychom zapomněli na všechno ze své minulosti, život by nebyl možný, protože už jsme v minulosti udělali všechno. Ale počítač nezapomíná nikdy. My musíme spravovat dobře tyto technologie a ukládat takové normy, aby údaje nebyly příliš dlouho schraňovány, abychom také měli toto právo na zapomínání nebo zapomnění. To je základní právo. My vyhledáváme ty, které mají příliš mnoho místa nebo příliš dlouho ukládají údaje. Šest měsíců, to by měla být maximální lhůta. Existují i tací, kteří si myslí, že i půl roku je příliš dlouhá doba. My chceme, aby to byla mezní lhůta pro ukládání dat. Ale správci vyhledávačů občas trvají na tom, že chtějí tyto údaje uchovávat 9 měsíců nebo déle. Pro nás je to základní téma. Dále, rozpočet. Bylo zde řečeno, že se nacházíme v kritickém okamžiku skutečně tomu tak je. Hovořil jsem zde o mladých lidích. Jeden z našich největších nepřátel nebo odpůrců je to, že velká část lidí používá trochu naivním způsobem svůj zdravý rozum. Říkají si, já si nemám co vyčítat. Už jsem plnoletý a mm, vím, co dělám, ale to nemá nic společného s tím, co se skutečně děje. Jasný souhlas, to je něco velmi relativního. Záleží na eh, žebříčku hodnot. Občas se říká, já nemám co skrývat, takže mě to vůbec nezajímá, nebo mi to nevadí, že mi berou otisky prstů, nebo že mě filmují, ale to je velká chyba, protože ti, kteří si, tak, eh, kteří si toto myslí, tak si pletou pojmy. Pojmy nevinnost a nebo nevina s pojmem soukromí. Já, když jsem se svojí ženou, ať si mě natáčejí, nemám co skrývat ale když mě chytí s ženou, která není moje, prosím, ať tam nejsou kamery. Dobře, možná to není nejlepší příklad, připouštím, ale chtěl jsem pouze ilustrovat to, co říkám. Nejedná se tedy o to, že někdo se cítí být nevinný nebo ne, ale jde o to, že soukromí musí být chráněno vždy, nezávisle na tom, co dělám, když jsem se svojí ženou, se svými dětmi či ne. Jednoduše se jedná o to, že nechci, abych byl natáčen nebo odposloucháván bez mého souhlasu, i když nemám co skrývat. A to je velmi těžké předat dál. Já jsem profesor, učitel. Když eh, říkám toto svým žákům nebo svým studentům, tak eh, se smějí, mají takový názor, že když ehm, se tomu tak děje, tak jim to vůbec nevadí. A já se jim snažím předat to, že soukromí je něco svatého, že se ho nikdy nesmíme vzdávat. Hovořilo se také o dopadu Lisabonské smlouvy. S Lisabonskou smlouvou tento problém může znovu vzniknout. A také úloha skupiny 29 může být přeskoumána, protože z pilíři je jasně vidět, že G29 a skupina policie, myslím, že bychom toto měli přeskoumat. Ale myslím si, že bychom měli být ve střehu Možná, že bychom měli vytvořit ještě něco širšího. Ale každopádně věci nemohou pokračovat tak jako dosud. Možná, že je to symbolické, ale dnes musíme říci, že věci se musí změnit. Já nechci zacházet do právnických a technických detailů z jednoho jednoduchého důvodu protože my si uvědomujeme a víme, jaké problémy existují. A z toho jsem zoufalý, protože my jsme o této záležitosti hovořili často, hovořili jsme o tom se všemi, kteří se tím zabývají, ale jak už jsem říkal, v první fázi se vypracovala zpráva, expert, který vypracoval, jel do USA, vypracoval tedy zprávu a zpráva byla považována za důvěrnou, za tajnou, takže nevíme, co v této zprávě je. Existoval souhrn z této zprávy na třech listech a museli jsme několikrát žádat o to, abychom do toho mohli nahlédnout. Bylo nám řečeno, že návrh dalšího zprávy je důvěrný, ale ten samý den jsem se potkal s někým, kdo mi řekl, můžete si to stáhnout z následující webové stránky, to je velký paradox. Takže to vypadá, že to bylo zveřejněno. Ale to, co bylo zveřejněno, má ještě důvěrnou přílohu, takže je zde opravdu mnoho míst, která nejsou jasná, není jasné, jak probíhá kontrola a toto vše ještě musíme doladit. Ale možná, že návrh, který se týká kontroly údajů, je provizorní. V příštích dnech ještě eh, se bude zpřesňovat. V žádném případě se zde nespochybňuje boj proti terorismu, ale já si myslím, že je možné bojovat proti terorismu a zároveň eh, také dodržovat eh, lidská práva, lidské svobody. Také se hovořilo o velkých podnicích, ale pozor, nejedná se jenom o velké podniky, ale o úřady a malé podniky. Tam se jedná o velké rozdíly. V některých zemích Evropské unie se toto téma vyvíjí hodně, v jiných ne. Takže ještě uvnitř Evropské unie nás čeká velká práce. Dále, abych odpověděl na poslední otázku. Co se týče uplatňování zákonů, některé úřady mají k dispozici velké kontrolní mechanismy, mohou ukládat velké pokuty a samozřejmě mají větší váhu. Další úřady takovou možnost nemají. Jak už jsem to řekl předtím, děje se to v různých sférách. Některé úřady mají určité služby, poskytují poradenství, technologické služby a tak dále, další ne. Já zde nechci nic nikomu vyčítat, ale to je fakt, že zde existuje velký rozdíl mezi jednotlivými úřady. A potom proto jsem to již ve svém úvodu řekl, že bych chtěl, aby G29 v budoucnu mohl hrát důležitou úlohu. Mohli bychom také pomáhat radě, protože bychom měli využívat nástroje, které máme k dispozici. Je velice důležité vzdělávání, které by mělo být účinné, ale ani se nesmíme vyhýbat pokutám. My máme odborníky, abychom mohli debatovat s velkými podniky, které vyvíjejí takové technologie, musíme všechny tyto znalosti a všechny tyto sféry seskupit a myslím si, že to je to dobré na G29 to, že všechny znalosti budou schromážděny v jednom bodě. Děkuji. Eh, ještě pan Albrecht se hlásí o slovo. Ano, děkuji mnohokrát. Myslím si, že ta poslední věc eh, je relativně důležitá. Otázka, eh, jakou roli bude hrát skupina článku 29 do budoucna a potom také, jakou roli budou hrát, bude hrát Evropský pověřenec pro ochranu osobních údajů. Myslím si, že eh, jednoznačně musíme zdůraznit, že bychom vás měli posílit eh, v evropských otázkách, v otázce výměny eh, informací mezi členskými státy, Europolu a také v otázce informační výměny se třetími státy. To je věc, na kterou jsme narazili při dohodě o SWIFTu, kterou tolik kterou tolik kritizujeme. Nechci do toho zabřednout, ale jenom bych poukázal na eh, transparentnost legislativního procesu. Myslím si, že eh, tady bylo zřejmé, že v Evropě máme eh, takové tajemné zákonodárství svým způsobem, které my nemůžeme přijmout jako parlament. A v téhle otázce jsme vůbec nevěděli nic o takové dohodě. A to prostě nemůže být taková dohoda je vlastně svým způsobem zákonem a veřejnost o tom vůbec nevěděla. Takže jsou naopak otázky, kdy e, svoboda informací, informací pro veřejnost i pro parlament hodně už se souvisejí s otázkou ochrany osobních údajů a ochrany e, občanských svobod. A já bych se e, zeptal ještě na jednu věc. A sice, jak bychom eh, teď měli se pozitivně k té situaci postavit? Máme teď rozpuštění té eh, struktury pilířů. A eh, zeptám se tedy na minimální standardy v oblasti ochrany osobních údajů a občanských práv. Já si myslím, že by dávalo smysl, kdyby ta směrnice, kterou máme o ochraně osobních údajů v rámci prvního pilíře, Eh, která by ještě mohla zaznamenat eh, určitá zlepšení. Kdyby byla eh, základem spolupráce ve třetím pilíři, to znamená v oblasti informační výměny v, o bezpečnostních záležitostech, a potom tady máme také úmluvu Rady Evropy číslo 108, která stanovuje určité základní zásady a o tam tu bychom mohli odvodit určitá bezpečnostní eh, výjimečná opatření nebo výjimky. A mm, jinak bychom totiž mohli říkat, že tohle tady vlastně neplatí a ochrana osobních údajů je předmětem něčeho jiného. Takže měli bychom se zamýšlet nad tím, do jaké míry by eh, ta směrnice o ochraně osobních údajů z prvního pilíře mohla být eh, základem pro spolupráci o v bezpečnostních otázkách v rámci třetího pilíře. Potom tady um, ještě jedna důležitá věc. Měli bychom hovořit jenom pod, o bezpečnosti údajů, ale o skutečném určení eh, práv občanů, o eh, právní ochraně občanů, o rozhodování soudy. To, co jsme eh, zažili, pokud jde o ukládání osobních údajů, to prostě už přek Mm, cházelo k takovému všeobecnému sledování. Dobrá, děkuji, pane Albrechte. Já bych dovolil eh, si jednu poznámku. Vy hovoříte o tom, že potřebujeme eh, posílit RDPS, což samozřejmě eh, si píšu, ale to neznamená, že bychom měl, neměli posílit 29, nebo tady skupinu pro 29, protože když se podíváte například na spolupráci mezi národními eh, eh, dohledy na finančních trzích, tak eh, ta bude posílena. Je třeba se také podívat na spolupráci orgánů v oblasti bezpečnosti, policejní spolupráce a tak podobně. Myslím si, že to je třeba vyvážit. A do budoucna a skupina článku 29 bude mít určitou úlohu. A já si říkám, jak Eh, se teď budou, budou oznamovat ta porušení eh, předpisu. Jak budete, eh, když už teď máte málo lidí, řešit ty stovky tisíc oznámení o porušení předpisů, která budete dostávat každý den? Euh, avant de répondre à cette question, j'ai oublié de répondre à votre question à propos d'ISO tout à l'heure. Pardonnez-moi. Předtím, než odpovím na tuto otázku, Chtěl bych se vrátit k otázce, kterou jste mi předtím položila. ISO, to je organizace, která není institucionalizovaná. To znamená, e, nemůžeme se oficiálně účastnit e, práce v této instituci a komise taky ne. Ale existuje zde určitý spolek nebo souhrn mezinárodních organizací, myslím, že jich je 200, Ty vychází z práce APEKu a z práce, kterou skutečnilo OECD. Tato práce spočívala v tom, že jeden z našich zástupců z G29 se mohl účastnit, ale pouze pomocí francouzského zastoupení je to velmi složitý postup a já bych také nechtěl nikoho kritizovat. Ale to, že práce byla zorganizovaná takovým způsobem, to způsobilo e, takové průtahy a zablokování, ale bylo pro mě překvapivé, že uznávaná mezinárodní organizace se klidně opírala o zásady naší směrnice, když víme, že zde existují zásady, které vyžadují mnohem větší způsob ochrany, ten největší, nejvyšší na světě. A nebyl na to brán ohled. Pan Piketty ze skupiny policie a budoucí předseda skupiny 29, myslím si, že budou moci, pokud je o to požádáte, tak vám budou moci vysvětlit, jak eh, lze přehodnotit jejich struktury, aby se přizpůsobily nové realitě Lisabonu. Dále by zde mohl být nový společný kontaktní bod, který by také byl podle Lisabonské smlouvy. My nyní vidíme, jak technologie vstupuje do našeho světa a uskutečňujeme také institucionální sledování, musíme přijímat eh, rychle řešení. Dále zde máme bod ochrany osobních údajů. Možná, že to pro vás bude podivné a neuvěřitelné, ale pro mě je ochrana údajů velice důležitá, protože tento mechanismus nám umožní mít naše osobní svobody ve společnosti, která bude úplně jiná než ta současná. Bude to počítačová společnost. Většina oblastí našeho života budou mít eh, kontakt s tímto počítačovým světem a pokud si chceme uchovat svobodu vyjadřování v úplně jiné přeměněné společnosti, musíme si uvědomit a brát ohled na ochranu. Já vím, že po, z 27 států EU pouze 13 států se rozhodlo zahrnout do své ústavy ochranu osobních údajů. Všechny státy v Evropské unii by měli pochopit, že ochrana osobních údajů je podmínkou pro svobodu v Evropské unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zasloužíte si potlesk. Dobře, vážení kolegové, máme trochu náskok, ale myslím si, že další bod na našem programu je hlasování, které se má konat ve čtvrt na šest a já bych nechtěla upřít kolegům možnost, aby hlasoval, hlavně těm kolegům, kteří zde nejsou, protože je oznámeno, že se bude hlasovat ve čtvrt na šest. Takže navrhuji, že si uděláme krátkou přestávku, všichni se vrátíte ve čtvrt na šest, prosím vraťte se se svými hlasovacími kartami a následně budeme hlasovat. about the old man. entendido.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

Colleagues, a Vážení kolegové, je skoro čtvrt na šest. Okay, colleagues, can we, can we start? Kolegové, můžeme začít? Nemám před sebou všechny dokumenty, ale nejdříve budeme hlasovat. Budeme hlasovat o dvou návrzích ústních otázek. Nemám text té první otázky, ale byla připravena spolu s ženskými výborem. Je to obchodování s lidmi a tato otázka se bude probírat na plenárním zasedání s komisí i s radou. Nevím. Ano, jedna zpravodajka na mě mává, takže bych ji požádala, aby velice stručně představila tuto otázku a potom budeme hlasovat. Paní Heč, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Ano, vzhledem k tomu, že Lizabonská smlouva dnes vyšla v platnost, Evropský parlament má větší pravomoci a co se týče obchodování s lidmi, tak v této oblasti bude proces spolurozhodování. Komise bude muset předložit tedy nový návrh. Tentokrát to bude návrh o směrnici a ne rámcové rozhodnutí. Musí tak učinit v příštím roce. Dnes jsem měla dvě schůzky se stínovými zpravodaji z Libe a z ženského výboru a budeme se ptát rady i Evropské komise eh, s ohledem na obsah tohoto nadcházejícího návrhu. Obdrželi jste tyto otázky, doufám, že jsem získala vaši podporu, doufám, že tato otázka také povede eh, k rezoluci, eh, která bude přijata na štrasburském plenárním zasedání buď v prosinci a nebo v lednu. Jde o to, jakým způsobem budeme bojovat proti obchodování s lidmi a to z holistického hlediska. Není to otázka pouze trestního práva, ale také otázka migrace. A následně musíme zvážit eh, závažnost tohoto zločinu a také zvážit výši trestu u zločinců, kteří se zabývají touto činností. Dále musíme přijmout konkrétní kroky, které se týkají především nezletilých, pochopitelně. Evropské členské státy musí vzít v úvahu potřeby obětí obchodování s lidmi. Budeme hlasovat, říká paní předsedkyně, protože všichni obdrželi tuto otázku, takže prosím vás, buďte stručná. Ano. Mohla bych položit otázku zástupcům Evropské komise a rady? Je to možné? Uh, ano, ale opět požádám zástupce komise Rady, aby byly velice struční, protože budeme hlasovat. Je to zásadní pro hlasování? Není to zásadní pro hlasování, takže se k tomu dostaneme někdy jindy. Dobře, takže budeme hlasovat o této otázce a pak můžeme předložit eh, tuto otázku Evropské komise, až budeme mít rozpravu na plenárním zasedání. Souhlasíte? Ano. Takže je zde žádost eh, skupiny liberálů. Máme žádost o oddělené hlasování v případě bodu 1c, takže pokud to můžete vzít v úvahu, to je v pořádku. Můžeme nejdříve hlasovat o odstavci 1c a potom budeme hlasovat o celé ústní otázce. Myslím, že nemusíme hlasovat elektronickým způsobem, takže prosím, kdo je pro odstavec 1c? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel hlasování, jeden se zdržel hlasování, dobře. Takže přijato. Nyní budeme hlasovat o celé otázce. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Takže to bude předloženo na plenární zasedání. Další otázka se týká procesních práv v trestním řízení. zpravodajem je Sir Ledford, je to tak? Výborně, takže můžete prosím velice stručně představit tuto otázku a pak budeme hlasovat. Já bych poprosil, aby nám, předsed, eh, aby nám předsednictví rady a ideálně komise eh, zareagovaly ještě před hlasováním, protože pokud si vzpomínáte, tak já jsem udělal návrhu, eh, návrh zprávy o tlumočení a překladech a ta nebyla přijata. A moje otázka je, jak tedy dále se vstupem eh, Lisabonské smlouvy v platnost. Dnes probíhá smlouva, tedy eh, zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra a jakékoliv opatření bude muset být znovu navrženo. Máme cestovní mapu a otázkou je, co se bude dít dále. Parlament chce, abychom i nadále zachovali stejnou dynamiku a Dostaneme ten návrh komise, pokud to bude trvat dlouho, může eh, skupina členských států eh, přijít s nějakou iniciativou a tak dále. Takže já bych byla eh, ráda za vysvětlení a rady ještě předtím, než budeme hlasovat. A ještě před hlasováním bych také byla moc ráda, kdyby stínoví zpravodajové byli ochotni spolu podepsat tu otázku, moji stínoví zpravodajové k této problematice. Děkuji. Mohlo by nám švédské předsednictví odpovědět? Děkuji. Je pravda, že včera a dnes probíhá zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti, nicméně nedošlo eh, k formálnímu rozhodnutí, jestli to bude iniciativa Komise nebo členských států. Je zřejmé, že eh, v zásadě jde o něco, co eh, chtějí v členské státy i komise úzce eh, probírat s parlamentem i do budoucna. Nicméně zatím žádné rozhodnutí nepadlo a jakmile budeme vědět víc, dáme vám to na vědomí. Dobrá, takže předpokládám, že ta otázka je stále relevantní, Sáro. Přečnice. Já bych požádala, aby výbor schválil text těch otázek tak, jak je včetně těch eh, eh, hranatých závorek. Kdybyste mi tam potom eh, v rámci těch závorek umožnili určité, dali určitou volnost a potom se tím zpravodají bychom rozhodli, co tam přesně přijde podle situace. Ráda bych tedy každopádně počítal s těmito otázkami na plenárce. Tak komise pokud dobře vidím, také chce stručně vystoupit. Děkuji. Já bych k tomu akorát dodala několik vět k tomu, co řeklo předsednictví. Stávající komise by ráda předložila návrh, pravděpodobně vycházející z textu z 8. července, než z schváleného textu ze 23. října. Nicméně komise to tak nemůže učinit v tuto chvíli dokud nebude eh, instalovaná nová nebo uvedena do funkce nová komise. Jakmile bude uvedena do funkce nová komise, tak komise předloží návrh na základě svého původního textu, ale to pravděpodobně bude nejdříve na začátku eh, února, vzhledem k tomu interregnu, no, vzhledem k tomu mezidobí, eh, ve kterém se nacházíme. Takže členské státy by možná byly schopné eh, jednat eh, rychleji, ale komise každopádně něco by předložila začátkem dubr, uh, února. Pardon. Tak paní Radford, budeme hlasovat? Já myslím, že ano. Prostě jenom, abychom uh, tlačili na pilu. Pokud já vím, tak máme velký problém s prostorem na prosincové plenárce, takže to spíš přijde až na ledou, což je smutné, ale je to tak. Takže já předpokládám, že pokud budeme vědět dostatek do té doby, no, každopádně já bych eh, ráda eh, zachovala ten tlak, aby někdo rozhodnul. Jsem eh, ráda, že nehovoříte o úplně novém posouzení dopadů komise. Tak se o tom mluvilo. Tak nebudeme na to muset dělat. A ah, tak teď už je mi to jasné. Pokud komise navrhuje ten původní text, tak se nebude muset dělat další posouzení dopadu. Že mě bylo řečeno, že by to mohlo trvat další půl roku, protože se bude dělat další posouzení dopadu. A komise na něm trvá. A, a by to trošku zhouslo ta situace. Takže teď eh, máme tak trochu jinou variaci. Já si říkám, co teď tomu říkají tlumočníci, já se omlouvám, ale uh, Každopádně by to mohlo být rychlejší a jednodušší. Když obecně eh, jde, na to, eh, jde o to, aby komise navrhovala, tak tentokrát pro jednou by návrh skupiny členských států mohl být tím nejrychlejším způsobem, takže doufám, že se to brzo vyjasní. Dobrá. Vždycky můžeme hlasovat o těch otázkách a rozhodnout se je později stáhnout. Paní López, jste chtěla něco ještě říct před hlasováním? Eh, sí, eh. Ano. Já podporuji otázku zpravodaje. Myslím si, že je důležité, jak zpravodajka říká, eh, mít to téma aktuální, protože tento návrh pro naše, pro příští předsednictví je velmi důležité a doufám, že členské státy přijmou takové rozhodnutí, že toto je prioritní téma a že budeme mít možnost zabývat se touto otázkou i nadále a že parlament bude mít svůj názor co nejdříve. Dobrá, můžeme tedy hlasovat eh, na jednou o obou otázkách? a dáváme určitý manevrovací prostor eh, paní Latford a zpravodajům. Eh, takže kdo je pro předložení otázky? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá, schváleno. Myslím si, že tím jsme vyčerpali eh, náš pracovní program pro dnešek a uvidíme se zítra v 9. A? A? Omlouvám se, ještě velice důležité sdělení. V 6.30